Vážení kolegové, posaďte se prosím, abychom mohli začít. Dobré dopoledne, vážení kolegové. Paní Henisová, máte krásný batůžek. Dobré ráno. Omlouvám se za pozdní začátek. Dnes dopoledne budeme v první řadě hovořit o dopadu Lisabonské smlouvy eh, v oblasti svobody, bezpečnosti a práva a jaký je dopad, má vstup této smlouvy v platnost. Následovně budeme mít rozpravu o SWIFTu a PNR. Bude tady pan Jonathan Fall, který přijde v 10, jak mi bylo řečeno. Takže začněme okamžitě, jak všichni od včerejška víte, pracujeme v novém režimu a dnes budeme hovořit o tom, jaký to má dopad, především na novou úlohu Evropského parlamentu a na mezinárodní dohody. Dvě už jsem zmínila. A také budeme hovořit o charitě lidských práv a jejím vlivu, která je nyní zákonně závazná, ale mně osobně není ještě úplně jasná, jakým způsobem a jaký dopad mají ty jednotlivé optauty. Takže Abych věděla více, tak dám slovo panu Pasosovi eh, z právní služby, který je, byl tak laskav, rozdal prezentaci s několika body, když se připravoval na tuto schůzi. Takže, pane Pasosi, mohla bych vás požádat, abyste měl stručný úvod. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jak jste zmínila, připravil jsem takový nástin mé dnešní prezentace. Říkal jsem si, že bych mohl rozdělit tuto prezentaci do tří částí. Jednak v první řadě bych chtěl říci, odkud jsme přišli, kam se ubíráme. Lisabonská smlouva a dané změny jsou dost zásadní. Druhá část bude o aktuální situaci s ohledem na dohody, které byly podepsány radou, ale ještě nebyly uzavřeny. A pokud budeme mít dost času, tak by bylo, myslím, také zajímavé vyměnit si názory, jakým způsobem by tento výbor mohl jednat v budoucnosti, jak by mohl zasahovat do um, uzavírání mezinárodních smluv. Paní předsedkyně, nemusím asi zacházet do podrobností. Když se podíváme na článek 24 eh, nízké smlouvy a jak se není změnil, ale velice stručně byla zde mezivládní struktura pro oblast svobody, bezpečnosti a práva s opatřením, které bylo eh, kombinováno s EFCP, což bylo pro oblast eh, vnitra a spravedlnosti. Zde jsou určité prvky, které už eh, zanikly, například eh, vyjednavač není komise, jak tomu většinou bylo, co se týče metod společenství, ale rada také zde musí být jednomyslnost rada a je zde velice omezená úloha komise která se omezuje pouze na předsednictví komise a v podstatě zde není žádná úloha správního hlediska pro Evropský parlament a také zde není žádná soudní kontrola. Poslední prvek je také možnost pro členské státy, aby měly tzv. národní rezervy, které byly použity několikrát v dohodách, které ještě nebyly uzavřeny, například PNR o osobních datech, nebo členské státy využily možnost eh, podle článku 24 odstavec 5, možnost, která znamená, že toto opatření může být uplatněno na úrovni členské státu, členského státu a může být takto aplikováno, ale tam byly trošku problémy. Co se týče Lizabonské smlouvy, tady máme právní subjektivitu Evropské unie, což předtím neexistovalo. Zakotvuje to článek 47. Máme také většinové hlasování na radě jako všeobecné pravidlo. A Evropský parlament i rada budou spolu eh, postupovat podle postupu spolurozhodování. Zajímavá věc v Lisabonské smlouvě je taká, ta, také to, že je tady jedno opatření pro mezinárodní smlouvy a vyjednávání mezinárodních eh, dohod, jak postupovat, jak vyjednávat a jak dohodovat tyto smlouvy. Co se týče dohod CFSP, což je článek 218, který podrobně uvádí, co dělá rada, aby mohla vyjednat smlouvu, uzavřít tuto smlouvu a jaká jsou eh, provizorní uplatnění, kdo je vyjednavačem, kdo je v týmu vyjednavačů, kdo rozhoduje. Obecné pravidlo je, že vyjednavačem je komise s výjimkou CFSP, kde máte vysokého představitele a základní pravidlo, které je velice důležité pro náš výbor, musí zde být také eh, souhlas s takovouto dohodou, která je podepsána radou v oblasti svobody, bezpečnosti a práva. Nyní se uplatňuje spolu rozhodování e, článek 2, 18, sex A a B uvádí, že v tomto případě musí dát e, Evropský parlament souhlas s uzavřením této dohody. Nyní se dostávám k otázce, která je pro vás zajímavější, prakticky, co to konkrétně znamená pro dohody, které již byly podepsány, ale nebyly ještě uzavřeny. Nebyly ještě uzavřeny, to se nám líbí, protože pokud by byly uzavřeny, tak bychom se o tomto problému nemuseli bavit. Ale vzhledem k tomu, že byly pouze podepsány, tak nyní můžeme použít vše, co je v Lisabonské smlouvě. To znamená, že postup, který má být uplatněn v rámci tohoto opatření 2.18, bude aplikován. Je důležité rozlišit mezi podpisem a uzavřením dohody. Všichni to bereme tak, že eh, podpis není právně závazný podle výdenské dohody. Po dohoda textu smluvních stran, to znamená, že smlouvy se dohodnou, že nebudou bránit uzavření této dohody, nicméně podpisem této smlouvy to ještě neznamená, pokud to ovšem není jasně specifikováno v smlouvě, že tento podpis znamená také e, souhlas s tím, že to bude právně závazné. Obyčejně podpis ještě neznamená, že se strany musí řídit touto dohodou, je to pouze až po uzavření a ratifikaci, e, která je dána ve smlouvách. Takže co se stane? Všechny smlouvy, které byly podepsány, a pokud vím, je jich sedm, tak eh, nyní Rada musí požádat o souhlas Evropský parlament. Takže souhlas není tím postupem, co bude Očekáváme, že Rada pošle dopis, ve kterém bude žádat souhlas Evropského parlamentu. To Tady v podstatě to není na rozhodování rady, aby se rozhodla sama, jak chce. Je to její povinnost a rada si může dát hodně času, protože bude muset žádat souhlas, ale pochopitelně Evropský parlament předpokládá, že rada to udělá. A tady jsou dvě možnosti. Buď zde bude dopis z rady, který bude žádat o souhlas Evropský parlament, Buď parlament tedy bude souhlasit, to znamená, že bude souhlasit s danou dohodou tak, jak byla podepsána. V tomto případě bude pravidlem, aby rada ukončila tuto dohodu, uzavřela, aby vstoupila v platnost a potom bude závazná pro Evropskou unii a nebo Evropský parlament nebude ochoten souhlasit s touto dohodou, tak jak byla podepsána. Nyní otázka zní, v tomto případě může tento výbor nebo Evropský parlament požádat komisi, aby opětovně vyjednala danou dohodu? Moje odpověď zní ne, protože daná dohoda již byla podepsána, čili neexistuje žádná možnost žádat komisi. V podstatě ano, podepsali jste, ale budeme opětovně otevírat vyjednávání. Já si myslím, že buď budeme souhlasit, anebo nebudeme souhlasit. Pokud nebudeme souhlasit, tak pochopitelně dohoda nemůže být uzavřená dohoda, která byla podepsána, nebude mít žádný právní dopad a pokud strany budou chtít pokračovat, tak komise musí vyjednat novou smlouvu. Ale pochopitelně musíme v tomto případě rozlišovat. Už nemáme předsednictví rady, tak jak to bylo zakotveno ve článku 24, nyní je to komise a očekáváme, že to bude také komise, která navrhne radě návrh rozhodnutí pro uzavření dohody. Jaký to má dopad na dohody? Jak jsem říkala, je zde sedm takovýchto dohod. Všichni mají provizorní uplatnění. Pokud Evropský parlament nedá svůj souhlas, toto provizorní povinnost končí. To je jasně řečeno ve článku 25 Vídeňské umluvy, pokud smluvní strany nechtějí ukončit dohodu, potom toto provizorní uplatnění nemůže být dále uplatňováno. Tyto postupy, které jsou uplatňovány ještě v těch neuzavřených dohodách v odstavci 24-25, také nemohou nebo nebudou existovat, vlastně odpadají, protože eh, byla zrušena, eh, zrušen právní základ. Tady mám podrobnosti, jak to vypadá ve Velké Británii, v Irsku a v Dánsku, ale musíme uplatňovat protokol 25. Na závěr, pardon, 21 22. Nyní, paní předsedkyně, jak vidíme budoucnost? Jakou úlohu by měl sehrávat Evropský parlament, když budeme mít souhlas? Což je zcela zásadní změna pro váš výbor? A pokud to srovnáme s výborem INTE, který také předtím neměl nic a nyní má možnost souhlasu. Dále jsou zde výbory jako rybolov, dříve tam byla konzultace, nyní je tam souhlas, čili to je hlavní změna pro Evropský parlament a možná, že musíme zvážit lepší organizace, abychom měli patřičné podmínky na poskytování souhlasu. První věc článek 2.18 odstavec 2, což je základní um, ustanovení pro vyjednávání dohod, je uvedena rada, která uh, dává mandát nebo má mandát pro vyjednávání. To se nezměnilo. Na základě eh, navržené eh, dohody pro vyjednávání, kterou navrhuje komise. Parlament se vůbec se v této fázi nezapojuje do tohoto postupu, tak to vypadá i dnes, ne pro vás, ale obecně. Rada je jedinou institucí, která je oprávněna dát mandát komise, aby mohla vyjednat smlouvu. Ale tak je to zakotveno ve smlouvě, ale já si myslím, že v praxi nic nebude bránit komisi, aby převedla eh, tyto směrnice o přípravě smlouvy nejen radě, ale také Evropskému parlamentu. Já si myslím, že to dává celkem smysl, protože Evropský parlament bude mít souhlas, tak je lepší, aby komise věděla, jaké je stanovisko nebo jaké body chce Evropský parlament zakotvit do dané smlouvy. A Evropská komise by to měla vědět hned od začátku, když zahajují vyjednávání a ne až na závěr, aby zjistili, že Evropský parlament, tento výbor chce mít konkrétně tento bod v dané mezinárodní smlouvě. Myslím si, že i když to není uvedeno ve smlouvě, tak komise by měla také eh, předložit tyto návrhy směrnic Evropskému parlamentu. Není nemožné, aby třeba Evropský parlament nebo výbory si stanovily určité podmínky pro poskytování souhlasu. Tak například to dělá INTE ve svém stanovisku eh, u zprávy, která byla přijata v květnu letošního roku. Zpráva Vajné, která byla eh, předložena Evropskému parlamentu a jsou zde určité podmínky, které znamenají, že v podstatě komise již bude obeznámena se situací. V podstatě jsou tady dva mandáty. Jeden mandát od Rady a jeden mandát od Evropského parlamentu. A pokud bychom se tomu mohli vyhnout, abychom mohli mít dohodu mezi parlamentem i radou, tak by to bylo určitě lepší. Dále, pravidlo pro Evropský parlament během vyjednávání je takové, je tady vlastně nové ustanovení eh, ve smlouvě, je to eh, článek 2.18 odstavec 10, znamená to, že parlament bude plně informován komisí v jakékoliv fázi daného postupu, to znamená hned od počátku. A pochopitelně komise musí implementovat eh, tyto prvky, například v oblasti obchodu, mají stejné, stejnou povinnost eh, informovat eh, parlament tak jako radu. Je to výbor 207, což je výbor 233. Takže otázka zní, zda Evropský parlament chce být Eh, zapojen do vyjednávání, aby podkopal možná vyjednavací váhu komise. Já si myslím, že to není úplně úloha Evropského parlamentu, aby dohlížel, jakým způsobem komise vyjednává dohodu, aby stanovil podmínky, které jsou důležité pro eh, parlament, ale to by nemělo zcela jistě podkopat eh, postavení komise jako vyjednavače. Parlament by měl pochopit a naopak posílit Eh, Evropskou komisi, aby mohla být silným vyjednavačem. Ale pokud potřebuje komise informovat parlament, tak je jasné, že musíme najít praktické uspořádání, praktický způsob. Eh, takže když parlament obdrží nějaké důvěrné informace, tak eh, tyto informace nemohou být zveřejněny, protože to by mohlo zkazit úspěšné ukončení vyjednávání a já si myslím, že musíme mít na zřeteli důvěrnost těchto informací a tento výbor se musí dohodnout s komisí nebo s komisařem, který vyjednává danou dohodu, aby bylo jasné, že je tady vzájemná důvěra mezi komisí i parlamentem, že tyto důvěrné informace nemohou být nebo mohou být poskytnuty Evropskému parlamentu, ale Evropský parlament pochopitelně tyto informace nesmí zveřejnit. Dále je zde otázka, která se týká nové, nového rámce ve vašem sektoru. Pokud máte pochyby o kompatibilitě, kompatibilitě těchto dohad, které se mají uzavřít, můžete se obrátit na soudní dvůr, aby vám řekl své stanovisko, zda tedy tyto smlouvy jsou slučitelné a pokud tam bude problém, tak můžete zahájit nelahavý postup. Dále obecná poznámka, je to určitá možnost pro určité agentury Europol, Frontex, aby uzavírali mezinárodní dohody. Neříkám, že je to něco nemístného, já si myslím, že je to skutečně zapotřebí, je to odůvodněné, ale chtěl bych říci, že podle stávající legislativy a rozhodnutí, která jsou přijímána, co se týče Europolu a dalších, tak eh, do toho se nezapojuje Evropský parlament a není ani informován. Rada musí dát souhlas například Europolu, předtím, než uzavře mezinárodní dohodu. To už podle mého názoru není slučitelné s Lizabonskou smlouvou. Netvrdím, že bychom ní měli nějak překotně jednat, ale je to jenom určité upozornění. Možný problém je jasné, že budeme potřebovat nové nařízení pro Europol, Eurojust a budeme mít možnost se vrátit k tomuto problému. Zcela jistě Evropský parlament musí být na stejné úrovni jako rada v této oblasti, čemuž ovšem dnes tak není. Takže děkuji, paní předsedkyně. Uh, děkuji vám za to a chtěla bych vám také poděkovat za velmi jasné vysvětlení a navrhuji, abychom teď postupovali takto. Navrhuji, aby kolegové vyjádřili své připomínky a položili otázky nyní, potom komise a rada krátce odpoví a potom se zase vrátíme k vám, protože tak budete mít příležitost trochu zauvažovat a popřemýšlet o těch věcech, které budou dány. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěl bych objasnit eh, to, co jsme začali hovořit o SWIFTu v SWIFTu, protože dosud se eh, o to, o čem hovořilo, je relevantní pro další bod. A teď vlastně za, eh, eh, ten začátek by měl být v 10. Co s tím budeme dělat? Protože spousta z nás má otázky a připomínky a týká se to přímých nebo konkrétních příkladů, například dohody SWIFT. Mohla byste nám říci, co s tím uděláte? Vy eh, na mě spoleháte, ale navrhuji, abychom měli takovéto první kolo týkající se obecných principů a obecných dopadů vstupu v platnost a potom eh, případně některé eh, další dopady na konkrétní smluvy budou v přítomnosti na Foula. Takže eh, teď bude to první kolo, komise a rada bude moci zareagovat a potom v 10 hodin budeme mít tyto konkrétní věci s panem Johnem Foulem takže já mám první Janin Basard na seznamu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pokud jde o tu poslední věc týkající se agentur, které a jejich pravomoci uzavírat mezinárodní smlouvy, tak souhlasím s vámi, že Eh, potřebujeme odpověď komise, zda můžeme očekávat revizi stávajících nařízení. To je důležitá věc. Jsem ráda, že kolega to udělal Jean-Pierre. A teď nebudu zacházet do obsahu dohody SWIFT, ale eh, v principu to je konkrétní věc. Takže se o tom zmíním. Pokud se mám správně rozuměla, pokud parlament nevyjádří souhlas, Eh, tak eh, potom eh, to, ta, ta, to, ta provizorní aplikace, která se předpokládá od 1. února, vlastně odpadá. Je to tak? Další na seznamu je pan Bronx. V první řadě si říkám, zda by bylo možné, abychom ten briefing měli písemně, protože já jsem poslouchal, máte to v inboxu. Takže dneska ráno to přišlo. Ano, a další otázka je, že bylo řečeno, že pokud se podepíše nějaká smlouva, tak rada ji samozřejmě uzavře, eh, pokud eh, bude odsouhlasena parlamentem. A pokud nebude odsouhlasena parlamentem, tak byla položena otázka, zda parlament může požádat radu, aby ji znovu vyjednávala. A myslím, že odpověď byla, že ne, protože už byla podepsána. A možná, že je to naivní otázka, ale co se stane pak? Zůstane jen tak ve vzduchu? Myslím, že pan Pasos říkal, že v takovém případě se nebude znovu jednat, ale bude možnost začít úplně nové jednání. Takže vlastně bude následovat úplně nová dohoda. Ale o té konkrétní dohodě se nebude jednat znovu, prostě bude, jako kdyby zamítnuta, nevstoupí v platnost. Ano, další na seznamu je Sera Latro. Omlouvám se, že jsem neslyšela první část té prezentace, ale myslím, že jsem pochopila, že pan Pasos říkal, že je žádoucí, aby parlament a rada eh, měli společné schůzky a domlouvali se. A mě by zajímal ten mechanismus. Protože my na smlouvu můžeme říci ano, ne. A nemůžeme říci změňte ji prosím takto. A myslím si, že praktický užitek pro eh, komisi by byl ten, eh, kdyby byl nějaký mechanismus dohodování, protože potřebujeme mít nějakou podstatnou reakci, významnou eh, nebo podstatnou odpověď, nejenom černobílé vztahy. Takže by mě zajímalo, jaký je mechanismus, abychom to dělali. Především pokud to není ve smlouvě, musíme takový mechanismus vytvořit, že? Podrobněji ještě o tom budeme hovořit a mám tady Eh, eh, mám tady jednací řád, kde se o tom hovoří. A nyní pan Busuty. Já bych chtěl se vrátit k otázkám eh, o dohodách a o určitém přechodu mezi NIS, NISkou smlouvou a Lisabonskou smlouvou sem nepatří dohoda SWIFT, ale dohody, které byly už podepsány, ale ještě ne uzavřeny, chápu tak, že parlament má nyní pravomoc, aby řekl ano nebo ne, ale v žádném případě nemůže ovlivnit jednání. Je to tak, prosím? A poslední je pan Alvaro. Děkuji, paní předsedkyně. Je to Eh, taková eh, jednoduchá otázka. Jakou většinou má parlament schvalovat? Eh, jednoduchou většinou, kvalifikovanou většinou, jinak nějaký další kolega? Nikdo, takže já mám svou vlastní otázku, která je zaměřena na pana Pasose jako na právní služby i na komisi a radu, ti budou hovořit po mojem vystoupení. Napřed připomínka, myslím si, že váš návrh, že rada by měla neformálně nebo dobrovolně konzultovat s Evropským parlamentem vyjednávací mandát, je rozumná protože to zajistí lepší výsledek eh, bez eh, velkých zemětřesení, protože budeme vědět, jaký je rámec. Takže by bylo velmi to rozumné a nakonec máme článek 90 jednacím řádu, kde se hovoří o postupu v případě výborů, které mají určitý postup, tak tedy co dělat v takovémto případě. A druhá připomínka je zaměřená na radu především. Dohoda, která, o které se ještě jedná za zavřenými dveřmi v podstatě, je ad acta a e, jde například o e, padělání, o padělcích, tak tam jsou prakticky všechny dokumenty důvěrné. E, například jsou tam nejrůznější doložky, nějak, něco, co už jsme projednávali v tom balíku o telekomu jsou zde e, určité záruky týkající se konfiskace laptopů a tak dále. A já bych doporučila radě možná, zda by Rada i komise nezačaly už v tomto stádiu informovat parlament, protože my e, musíme tu mezinárodní dohodu v určitém bodě schválit. A já bych e, od, řekla, že bychom se měli řídit článkem 2.18.10. A dále mě velmi zaujalo to, co jste říkali o Europolu, Eurojustu a Frontextu a uzavírání smluv. Minulý týden parlament odmítnul čtyři návrhy týkající se Europolu. E, to byl takový znak protestu, prakticky jednomyslný. E, pokud jde o Europol a uzavírání mezinárodních smluv, pokud jde o e, osobní údaje a důvěrné doklady. Takže to načasování je velmi zajímavé. A e, ty moje připomínky jsou namířeny jak na právní službu parlamentu, tak na radu a komisi. Nevím, kdo by chtěl hovořit za komisi. Pane Bianke, máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že to můžu vyřídit velice stručně. Za prvé děkuji panu Pasusovi za prezentaci, která byla zajímavá a vyvstávají z ní velice zajímavé otázky. Jak řada předřečníků uvedla, nová dohoda koncenzu obnáší situaci, kdy parlament může říci ne už po dokončeném vyjednávání. To samozřejmě není asi nejefektivnější způsob, jak dosáhnout cíle. Já beru to, co říkala řada z vás, že eh, názor parlamentu by měl být zohledněn předem. To je logický návrh a myslím si, že by eh, rada a komise měla zapracovat na tom, jak to udělat. Máme samozřejmě meziinstitucionální dohodu o eh, poskytování informací komisí parlamentu během vyjednávání, takže to je určité východisko. A jak jste, paní předsedkyně, uvedla, máme také jednací e, řád vytvořený pro obdobné situace v jiných oblastech, kdy parlament už e, eh, zasahuje do vyjednávání. To je asi všechno, co k tomu v této fázi mohu říct. Jedná se o věci, které je třeba projednat na meziinstitucionální úrovni s cílem eh, vyhnout se eh, situacím, kdy se vyjednávání dokončí a parlament eh, může akorát použít gilotinu a, gilotinu a říct ne. To by nebylo příliš efektivní. Děkuji. Děkuji, pane Bianky. A kdo odpoví za radu? Prosím, máte slovo. To je od vás velice odvážné, že se hlásíte. Děkuji, paní předsedkyně. Já to chápu tak, že se budeme zabývat otázkami PNR a SWIFTu nějaké pozdější fázi. A to jsou otázky, eh, kterými já jsem se tady měl eh, zabývat, takže teď se jich nebudu dotýkat, ale pokud jde o vyjednávání o dohodě akta, tak eh, beru v potaz, co jste uvedli a předám to kolegům. A budeme se k tomu moc vyjádřit dnes někdy později nebo někdy jindy později. Kromě toho bych chtěl říci, že plně souhlasím s tím, co zde právě uvedla komise k tomu, jak jsou ty postupy nastavené. My to přesně takhle vnímáme podle článku 218. Dobrá, děkuji vám. Není-li žádná další žádost o slovo, tak se vrátím k panu Pasusovi. A tamhle máme žádost. Prosím, pane Proci. Já nechci domenovat této debatě, ale uh, byste myslím říkal, že ty dohody jsou všechny důvěrné uh, až do nějaké mnohem pozdější fáze, takže nebude obtížné, eh, aby se parlament v rané fázi vyjadřoval, pokud bude vědět jenom obecně téma, aniž by znal text. Nebo jsem to nějak nepochopil? Já si myslím, že to je velice smysluplná poznámka, ale možná, že mohu trošku rozšířit tu vaši otázku, anebo ještě upravit a přeložit ty, předložit ty právní eh, službě. Ano, viděla jsem, že se hlásíte. Samozřejmě, že my bychom měli být informováni předem. Nemělo by to být důvěrné, v současné době to tak je, ale je to spíše taková tradice. A vyvolalo to obecnější otázku, kolik by toho mělo být důvěrného? Proč by mělo existovat obecné pravidlo, že všechna vyjednávání jsou důvěrná? To je něco, co zasahuje eh, za rámec této debaty, ale každopádně pro bychom to měli. Pane Busutile. Děkuji, paní předsedkyně. Zejména k této věci důvěrnosti a tomu, eh, že výbor projednává důvěrné eh, dokumenty už během vyjednávání. Já bych se rád zeptal právní služby, aby se zabývala touhle věcí a sdělila nám, ta se domnívá, že naše stávající postupy eh, pro eh, nakládání s důvěrnými dokumenty a dokumenty, o kterých se vyjednává, jsou eh, dostatečné vzhledem k rozšířené roli Evropského parlamentu v této oblasti. A následně, jestli by právní služba doporučovala, aby naše interní postupy pro nakládání s důvěrnými dokumenty, jak už je to um, Hmm, o samotě nebo v nějakém zabezpečené místnosti nebo na výboru by měly být změněny. A vidím, že to vyvolává další otázky. Paní Henis, já se jenom vrátím k Evropské komisi. Já jsem se ptala na názor eh, na eh, uzavírání mezinárodních dohod agenturami a roli Evropského parlamentu v tomto a nedostala jsem odpověď. Dobrá, k tomu se vrátíme. Ještě než dáme slovo panu Pasusovi, také jsem viděl, že paní Verža a pan Albrecht se hlásí. Ráda bych se vrátila k té otázce důvěrnosti. De Lisbonne donne des pouvoirs accrus au Parlement. Lisabonská smlouva dává větší pravomoci Evropskému parlamentu, což znamená, pokud se nemýlím, že Evropský parlament je v podstatě na stejné úrovni jako rada a komise v celé řadě oblastí. Myslím si tady, že otázka důvěrnosti může být použita proti Evropskému parlamentu v rámci, těchto, v rámci tohoto vyjednávání. Mohou tady být určitá opatření a dávám několik příkladů. Například eh, Eh, když se bavíme o SWIFTu, tak velice často třeba národní vlády jsou informovány, tyto informace jsou na internetu, takže i když tady máme důvěrnost informací, tak eh, je tady malý respekt vůči Evropskému parlamentu, co Evropská nebo Lizabonská smlouva vyšla v platnost. Máte zcela pravdu. Já myslím, že francouzský parlament měl štěstí, že se k tomu dokumentu dostal, protože například nizozemský parlament eh, vůbec nebyl informován o tom, že eh, projednávání eh, probíhá na to, aby věděli, co je to SWIFT. A důvěrnost dokumentu je samozřejmě jedna věc, ale dostupnost je jiná věc, protože každý dokument dostanete na stránce Watch. Nicméně my chceme, aby to bylo veřejné, ale aby to bylo také pro občany. Pan Albrecht. Jenom stručná poznámka k tomuto paní Napolitáno tady na výboru eh, za americkou stranu eh, v otázce důvěrných, eh, důvěrnosti a případu SWIFT byla překvapená tím, že rada sdělila americké straně, že se to musí zachovat jako důvěrné. A, a říkala, dívala se, že je problém, aby se Evropský parlament dostal k těm dokumentům. Čili tady všichni odkazují na nějakou druhou stranu. Ehm, a říkají, že mají sami ten dokument pro sebe a parlament k němu prostě přístup nemá. A tady bychom mě, jako parlament měli říci, my nemůžeme rozhodovat o nějakém takovém návrhu, když uh, ho no, neznáme. To je legislativní postup konec konců. A potom ještě jedna připomínka k tomu. Německý ústavní soud podstatně stanovil, že parlament musí mít kontrolu nad tím, eh, co dělá eh, eh, rada, ať už národní parlament nebo Evropský parlament. Nějaký parlament tomu musí mít přístup. A z Nizozemska i z jiných parlamentů slyšíme, že oni ani nevěděli o tom, že vůbec toto probíhá. A to tež je u akt. A to je velký problém. Takže vy, říká paní předsedkyně, hovoříte o tom ujednání mezi USA a Evropou takovém vzájemném, eh, vzájemné žádosti o důvěrných dokumentech. Když se požádá eh, se obrátíte na Evropskou instituci, a, tak ta vám nedá eh, dokument, protože je to důvěrné a USA řeknou, to je černé na bílém. My pokud víme, tak USA jsou mnohem lepší, pokud jde o transparentnost a přístup dokumentů. My často dostaneme informace ze Spojených států, které nedostaneme od komise nebo od rady. Nicméně požádám komisi i radu ostatně, pokud eh, se cítí dostatečně kompetentní na, eh, v Europolu a dalších agenturách, aby odpověděli na otázku paní Henis. Děkuji, paní předsedkyně. Já, když, tady říkat, když jsem říkal zajímavé náměty, tak eh, jsem tím odpovídal na vaši otázku. Souhlasím s panem Pasusem, že pokud dosáhneme obecné revize mandátu agentur, tak je to věc, které, kterou se musíme zabývat. To je všechno, co k tomu můžu teď říci. Děkuji. Mm, no, komise bude procházet ten návrh a Rada potom se zamyslí nad svým stanoviskem. Zatím to eh, na radě nebylo projednáváno, takže eh, dnes je příliš brzo na to, abych mohl eh, říci, jak se k tomu rada dnes staví. I do budoucna. Dobrá, děkuji. Není-li žádná naléhavá otázka, tak požádám pane Pasuse, aby to uzavřel. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že v zásadě jste poukazovali na čtyři typy otázek. Jedna se týká eh, prozatímního eh, uplatňování, potom úlohy parlamentu po podpisu. Třetí se týká dohody nebo eh, nedohody s radou v rané fázi vyjednávání o mandátu. A čtvrtá, a to si myslím, že je klíčová otázka je otázka důvěrnosti. Pokud jde o, to, eh, o tu prozatímní platnost, na což se ptala paní Henis, tak eh, tam jde o to, co se stane s tím uplatňováním, s tou platností. Ale jak víme, tak většina eh, dohod má takovou prozatímní doložku. Když se podívám na seznam, tak ne všechny. Máme sedm dohod, které byly eh, podepsány, ale neuzavřeny, neukončeny. Dohoda o PNR s Austrálií má eh, prozatímní platnost. Protokol mezi eh, švýcarskou konferenci Liechtensteinskem a Unii o implementaci a v tvorbě šengenského AKI má také prozatímní doložku SWIFT a prozatímní doložku a samozřejmě PNR se Spojenými státy také. Ale ne všechny jsou prozatímní. Například dohoda mezi EU a Japonskem o vzájemné právní pomoci v trestních záležitostech. Ta nemá žádnou prozatímní platnost. Situace je jasná. S prozatímní platností se ty dohody provádějí členskými státy. Prozatímní platnost eh, dojde ke svému konci pouze pokud parlament bude mít eh, souhlasit a nebude souhlasit. Odmítne podepsanou dohodu. V takovémto konkrétním případě pro prozatímní eh, platnost samozřejmě dojde ke svému konci, nebo to uplatňování prozatímní dojde ke svému konci takhle. Potom je tady otázka pana Busutela. Co je úlohou parlamentu po podepsání dohody? Co můžeme udělat? Já myslím, že jsem na to odpověděl. Já si myslím, že už nelze znovu vyjednávat ty dohody, protože už byly podepsány se třetími státy a došlo k dohodě o textu. A udělal jediné, co můžete udělat, jak říkáte, můžete říci ano nebo ne. Souhlasit nebo nesouhlasit. Samozřejmě je to politická otázka, kterou potom parlament musí zodpovědět. Jak kolega z komise říká, je to tak gelotina. Samozřejmě je to věc politická, Parlament může využít svého práva eh, dle své libovůle, ale mělo by se to používat spíše, eh, spíše výjimečně, aby parlament nesouhlasil s nějakou podepsanou dohodou. A proto jsem se eh, zamýšlel o potřebě lépe konzultovat a dohodovat se s radou na začátku. A to je otázka, na kterou se ptala baronka Latford. Jak dosáhnout dohody s radou? Já to nejdříve řeknu eh, v eh, právním eh, jazyce. Článek 18, 2.18 ostavec jasně stanoví, že rada, rada schválí zahájení mm, vyjednávání, přijme mandát k vyjednávání a ukončí vyjednávání. Tam se eh, neříká, že to je, že rada říká, posou, dělá posouhlasu eh, parlamentu nebo tak podobně. Takže v popravní stránce to má eh, rada na starost sama. No nemůžeme tu smlouvu nějak změnit. Nicméně, Jedna věc je toto ustanovení a druhá věc je jej eh, provést v praxi. A zejména jak se vyhudnout situaci, kdy nakonec nějakého postupu eh, parlament nebude spokojen s tím vyjednáváním do takové míry, že nebude moci dohodu přijmout. Myslím si, že tomu bychom se měli vyhnout od samého začátku. A proto jsem eh, říkal, že, par, že nic komisi nebrání, aby radě eh, předala, tak jak je to stanoveno ve článku 2.18.2, článek eh, o vyjednávání a potom to zároveň předala parlamentu. Potom by vlastně parlament vyjadřoval implicitní dohodu o Eh, mandátu. Ne, ne o vyjednávání, ale o rámci vyjednávání. Jde o to, co se po komisi žádá, při vyjedn... Eh, až bude vyjednávat o dohodě. Protože eh, schoda je výsledkem spolurozhodování. Smlouva nepředpokládá spolurozhodování v této první fázi, nicméně komisi nic nebrání parlament informovat. A já si myslím, že bude mnohem lepší, aby komise jasně eh, řekla, eh, v čem spočívá situace, ještě než se zahájí vyjednávání. Zejména, aby eh, věděla, k jakým podmínkám se parlament, parlament zaujímá nějaké zásadní stanovisko. Jak říkáte, paní předsedkyně, ve stávajícím eh, rámci s komisí je ustanovení a tím je odstavec 19 eh, rámce, které už zachází poměrně daleko. Protože tam je řečeno, že komise předává parlamentu návrh vyjednávací směrnice, Takže eh, tam už se předpokládá něco, co není ani v Lisabonské smlouvě. Problém ovšem je, že toto ustanovení nebylo obecně zatím prováděno k uspokojení eh, parlamentu až do posud. Pokud eh, já vím z právní pomoci, kterou poskytuji výborům INTE a pro rybolov, kde je hodně velké spolupráce, tak oni si hodně eh, stěžují, že nemají dostatečné informace o vyjednávání, o eh, dohodách, i když existuje spolupráce mezi komisí a parlamentem. Proto jednoznačně existuje potřeba se, eh, ke zlepšení. Je ale ve smlouvě jasné ustanovení, o kterém jsem hovořil, kde je řečeno, že Evropský parlament bude informa okamžitě a silně, a to je jasně řečeno, silně informován ve všech, eh, tedy plně informován ve všech fázích postupu. Takže eh, komise má právní závazek, o tom není pochybu, parlament eh, informovat o vývoji dohod ve všech fázích. A potom poslední věc, a sice důvěrnost. Nechám si to záměrně až na konec. Paní předsedkyně, na vašem výboru, a lze vám to přidat k dobru, eh, se jasně bojuje za transparentnost. Myslím si, že je to jedním z velkých vítězství eh, tohoto výboru ve vnějším světě. Nicméně transparentnost je věc jedna a já určitě eh, neříkám, že transparentnost není hodnota. Hodnota to je. Ale musíte nalézt nějaký způsob, jak nepodkopat úspěch vyjednávání, které vede komise. A proto eh, říkám, docela jistě, ano, musíte nalézt nějaké uspořádání s komisí, které bude založené na důvěře. Podívejte se, parlament eh, udělal několik usnesení, například usnesení tady eh, k výjimce, kde je řečeno, že je třeba nějaká, dů, kde je třeba nějaká důvěrnost, nějaká mlčenlivost. Takže eh, nejenom, aby existovalo nějaké ujednání o eh, tom, že parlament a komise mají důvěrný vztah, ale komise bude moci poskytovat důvěrné informace um, o průběhu vyjednávání bez strachu, že budou příští den ve, nebo na zítří veřejné. Proto v příloze 14 eh, jednacího eh, řádu se hovoří o ujednání ohledně eh, nakládání s důvěrnými informacemi. Je pravda, že jsou tam určité modality, které je třeba uplatnit, například, že existují různé druhy omezeného přístupu, a do toho teď nemusím zabíhat, je to položka 3, kde je ujednání o nakládání s eh, důvěrnými informacemi. To je samozřejmě základ pro diskusy, ale s novou komisí bude třeba vyjednat novou rámcovou dohodu, i jak to je vždycky, když eh, přijde do úřadu nová komise. Myslím si, že to je jedna ze věcí, kterými je třeba se znovu zabývat. Předsedou až, předsedou vašeho výboru to ovšem nebrání se neformálně dohodnout s odpovědným komisařem. A můžu vám dát příklad eh, výboru INTEA pro rybolov, protože oni se dohodli pan, s panem Mandelsonem a s panem Ashton a také s panem eh, eh, Boršem eh, z Rybolovou. Borgem, pardon, s komisarem pro rybov. Tam se poskytovaly informace mezi komisařem nebo generálním ředitelem a příslušným předsedou výboru za zavřenými dveřmi. Takže eh, na tom také můžu eh, takhle odkazovat. Dobrá, děkuji pane Pasusi. K té důvěrnosti docela jistě souhlasím, že určitá úroveň důvěrnosti je nezbytná k zajištění eh, důvěry mezi institucemi. Nicméně, abychom získali důvěru občanů, tak potřebujeme určitou míru transparentnosti. To také nesmíme přehlížet. Potom tady máme poslední otázku, která se myslím bude týkat i příští debaty rada, jak také říkáte, v čas vyžádá souhlas parlamentu s mezinárodními dohodami. Co to je včas? Co to je, jaké rozumné období to je? Neexistuje žádná lhůta. Tady když se podíváte na PNR, který se, které se nyní prozatímně eh, provozuje už dva a půl roku, může být nějaká, mm, nějaké prozatímní vlastně nekonečným? To je vlastně taková a, eh, předehra k příští debatě protože nás by opravdu velice zajímalo, kdy Evropský parlament bude moci očekávat dopis z eh, rady, kterým se eh, žádá o náš souhlas. Nicméně nejdřív prosím nám vysvětlete právní kontext. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Myslím si, že to je velice důležitá otázka. Nyní musí jednat rada. A když říkám včas, tak toto slovo používám záměrně, protože není stanoven žádný termín, který by byl uveden ve smlouvě. Ale jedna věc je jasná, že poté, až smlouva tady vešla v platnost, rada má právní povinnost vyžádat si souhlas od Evropského parlamentu. Je to jejich právní povinnost, takže pokud máte právní povinnost, tak ji musíte naplňovat, aplikovat, dodržovat, což znamená, jsou tady určité argumenty, silné argumenty. Některé smlouvy byly už prozatímně uplatňovány. Není možné, aby Evropský parlament čekal rok na dopis žádost o souhlas od Evropské rady. Takže včas podle mého názoru znamená co možná nejdříve. Podle mého názoru rada by měla co možná nejdříve žádat o souhlas Evropský parlament. Pochopitelně je na komisi, aby připravila návrh rozhodnutí, které připravuje uzavření eh, těchto dohod podle článku 218. Dále můžete požádat komisi, aby vám to sdělila, protože vím, že tady je určitý problém, zda to komise může nebo nemůže dělat eh, za těchto okolností. Čili je to v podstatě takový technokrat, který dohlíží nad eh, touto otázkou. Takže musíte být eh, uděláno, jakmile bude jednání vyjednáno, čili když se připravuje ukončení, eh, uzavření této dohody, tak to musí být vyžádáno předtím. Čili myslím si, že to je nová politická iniciativa, něco, co komise nemůže dělat za stávající okolnosti. Děkuji mnohokrát. Já si myslím, že to bylo velice užitečné, eh, především s ohledem na naši následující diskusi. Doufám, že zde můžete zůstat eh, a odpovědět na dotazy, které vzejdou z této diskuse. Ráda bych eh, přivítala pana Jonathana Fowla jménem Evropské komise a pana Henningera jménem švédského předsednictví a myslím si, že by bylo dobré, kdybyste měli krátký úvod. Na programu to bylo uvedeno jako bod o SWIFTu, ale pochopitelně stejné otázky se týkají i dohody o PNR, aspoň dvou z nich, osobních údajích. A pokud chcete něco říct o akta, tak <clears throat> prosím vás, budete muset přijít zpět, protože stejné otázky se budou týkat také akta a také můžete odpovědět možná na některé dotazy, které se týkaly poslední otázky. Kdy můžeme očekávat žádost o souhlas, aspoň v případě SWIFTu a PNR? Čili nejdřív požádám pana Fola, aby se ujal slova. Prosím. Děkuji. Dobré ráno. Přeji šťastný Lizabon vám všem. Je to den dva, takže Nemáme ještě všechny odpovědi na vaše otázky, ale jsme velice potěšeni, že existují otázky, na které musíme odpovědět a Rada i komise musí spolu pracovat, aby skutečně vdechli život této nové smlouvě. Pochopitelně komise bude velice úzce spolupracovat s Evropským parlamentem, abychom spolu mohli vytvořit v této oblasti svobody, bezpečnosti a práva. Jednotlivé body, tak jak víme, jednak z mezinárodního hlediska, ale i tedy z interního hlediska. Jedná se o druhý den, kdy Lisbon vyšel v platnost. Je to velice citlivé období pro komisi, protože, jak říkal kolega z právní služby parlamentu, komise v podstatě má určitý technokratický mandát v tuto chvíli, velice záhy. Uslyšíme, že tedy komise bude zřízena pro tuto oblast svobody, bezpečnosti a práva, takže my, jako pracovníci, musíme být velice obezřetní. Uvidíme, co bude chtít nová komise dělat, co bude chtít dělat nový komisař, co vám budou chtít sdělit. Musím říci, pochopitelně nepracujeme v žádném vaku, nejsme naivní, víme, že jsou tady určité programy, které probíhají, které se připravují a opravdu také víme, že před několika dny Rada přijala důležité rozhodnutí vlastně v poslední den života nízké smlouvy a tyto dopady také budeme probírat během dnešního zasedání. Komise dnes odpoledne eh, přijme sdělení o svobodném přijetí návrhů, které v podstatě schrnují všechny, eh, všechna důležitá rozhodnutí, která ještě nebyla vyřízena a v zásadě vám i radě vysvětlí, co chce komise dělat v rámci nového návrhu, ne pochopitelně okamžitě, ale v dohledné době, aby došlo k revizi nebo k změně návrhů, které ještě nebyly dořešeny v rámci nízké smlouvy, když tedy vypršela platnost nízké smlouvy, když zmizela doslova. Takže Evropský parlament bude o tom informován naší strany. Většina těchto návrhů bude nahrazena novými návrhy, a to možná co nejdříve. Já se omlouvám, že budu muset hovořit tímto způsobem, není to moc konkrétní, ale skutečně nevíme, kdy nová komise eh, začne řádně fungovat, to je víceméně na vás v tuto chvíli a co vzejde z tohoto statutu, kdy všechno trochu visí ve vzduchu a kdy vzniknou nové návrhy politiky, Takže to zcela jistě budeme vědět hned na začátku příštího roku. Nicméně máme plné ruce práce ve všech službách komise na úrovni služeb připravujeme doporučení, které chceme předložit novým komisařům v jejich jednotlivých oblastech, aby velice rychle jednali eh, v případě procesních práv eh, v trestním řízení a aby také eh, byli aktivní v boji proti obchodování s lidmi a vykořišťování dětí. To jsou naše priority a myslím si, že prioritami i zůstanou. Čili toto máme v plánu. Možná na závěr bych se chtěl vrátit k té diskusi, kterou jsem měla možnost vyslechnout před několika minutami. Ano, pochopitelně budeme činit návrhy radě, aby rada žádala Evropský parlament o souhlas v případě mezinárodních dohod. Uděláme to, jakmile to bude prakticky možné. Tady opět záleží na tom, kdy se formálně zrodí nová komise. Je tady celá řada praktických záležitostí, například se musí texty přeložit, ale není tady žádný důvod činit jakékoliv odklady. Chceme, aby tyto věci byly aplikovány eh, s plným demokratickým souhlasem Evropského parlamentu. Čili budeme na tom, nebo já osobně na tom budu pracovat, eh, abyste se mohli také demokraticky zapojit do tohoto postupu ale bohužel nemohu říct si konkrétní datum, je to nemožné, ale můžete si být jisti, že Evropská komise nechce žádným způsobem odkládat věci. Dohoda SWIFT stejně vytrvala pouze 9 měsíců, čili velice záhy se budeme muset vrátit v první řadě k radě, abychom požádali o mandát, abychom mohli opět vyjednat konečnou dohodu, alespoň doufám, že to bude konečná dohoda a pochopitelně v rámci Lisabonské smlouvy se do toho zapojí i Evropský parlament. Právní služba připomněla Lisabonskou smlouvu, kdy vlastně bude uplatňována v této oblasti, že bude uplatňována v oblasti vyjednávání mezinárodních dohod. Čili doufám, že spolu nebudeme mít žádné spory budeme mít možnost hned eh, od začátku nasadit určitý kurz pro tento nový odvážný svět, eh, do kterého se pouštíme. Děkuji a nyní požádám pana Henningera za radu, aby nám řekl, jak budeme v budoucnosti spolupracovat a kde podle vašeho názoru můžeme očekávat žádost o souhlas, myslím si, že na úvod byste nás mohl informovat o stávajících vyjednáváních eh, v oblasti akta. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení poslanci, v první řadě bych chtěl říci, že pokud jde o SWIFT, je to velmi zajímavé téma, a my v předsednictví velmi vysoce hodnotíme spolupráci s vaším výborem na tomto tématu právě. Pokud jde o informace, my jsme zde ve vašem výboru byli a dostali jsme od vás spoustu podstatných otázek v průběhu jednání, která začala v červenci a která skončila vlastně s koncem mandátu 30. Eh, listopadu eh, dnem podpisu. Mohu hovořit velmi krátce, protože nechci opakovat věci, o kterých eh, se již zmiňoval Jonathan Fowl z komise. Prožili jsme jeden den s Lisabonskou smlouvou a e, e, kolega e, nebo pan Paul odpovídal podrobně na otázky, které jste paní předsedkyně položila. Já vás mohu informovat o diskusi v rámci předsednictví a mohu potvrdit, že není žádný zájem odkládat prozatímní dohodu s parlamentem. Eh, pokud jde o tyto věci. A už příští týden bude diskuse ve výboru KAC o článku 35 o dalších způsobech předávání tohoto textu. Rovněž mohu souhlasit s tím, co říkal Jonathan Foul, protože bych byl opatrný, pokud jde o konkrétní role a detaily toho, jak budou eh, dohody předávány parlamentu. Ale fakt je, že to bude co nejdříve, to bude mož, prakticky možné. A paní předsedkyně, taky jste položila otázku na jednání o aktech a já už jsem odpověděl vlastně v rámci toho předchozího bodu, že nejsme schopni nyní a teď lépe řečeno, že já nejsem schopen nyní a teď hovořit o stavu jednání akt. Ale pokud si to přejete, předsednictvo se k tomu vrátí, předsednictví se k tomu vrátí. A mohlo by to být 7. prosince, to znamená příští týden, na našich jednáních. Takže to je z mé strany všechno a jsem připraven odpovědět na vaše další dotazy. Děkuji vám. Všimla jsem si, že už se hlásí hodně poslanců a jenom pro objasnění. Říkal jste, že rada bude příští týden diskutovat o různých způsobech eh, dohody eh, od parlamentu. Týká se to SWIFTu i, a, i PNR? Ano, týká se to všech, ve všech, případ, eh, ve všech případech SWIFTu. my nechceme samozřejmě skrývat nic, co se týká eh, jednání o PNR, ale eh, SWIFTu se to týká určitě. Takže předpokládám, že pokud jde o PNR, tak tak budete dělat to tež, lépe řečeno doporučovala bych. Opravdu bych velmi doporučovala, abyste to takto dělali. Takže máme spoustu žádostí o slovo, pan Alvaro je první. Děkuji vám. V první řadě bych chtěl poděkovat zástupcům komise a rady. Já se pokusím to říct velmi stručně. Pokud jsme dobře rozuměl, jsem tomu, jsem tomu dobře rozuměl, budeme žádání o souhlas. Ale nebylo řečeno, kdo nás bude žádat o souhlas, rada nebo komise. Teď vím, že je to rada. A taky si říkám, pokud jde o lhůty, eh, článek 218.6, tam se říká, že eh, parlament a rada se mohou dohodnout na lhůtě pro vyjádření souhlasu, čili nejde o dohodu mezi námi dvěma konkrétně, ale instituce se mohou dohodnout o určité lhůtě, kdy dostaneme dokumenty k souhlasu. Takže to by se tím mohlo vysvětlit. A v případě, že parlament odmítne, jak by potom probíhala nová jednání. Bylo by to spolurozhodování s plnou účastí parlamentu, protože z povahy eh, jde o to, že když to jsou mezinárodní smlouvy, tak se zase tedy jedná se Spojenými státy například a parlament je pak požádán o souhlas, protože s INTE a výborem pro rybolov to takto probíhá. A dále k tématu akta. Tam bych chtěl o takový odhad právní situace, buď, aby, eh, buď ze strany rady nebo komise, jedno, kdo to řekne, ale jsou takové určité zvěsti, že je záměr zavést eh, ten systém ten systém třikrát a dost na e, univerzální úrovni. E, nešlo by o porušení aky komunitér. E, může to Evropská unie dát do smlouvy, pokud se tak stane, tak samozřejmě nás to ovlivní a půjde to proti zákonům, které máme v tomto smyslu v platnosti. Takže bych žádal o, o odpověď. E, Mám zde ještě pár dalších jmen, ale myslím, že jsem neviděla pár, pár rukou pan Sipol, pan... ještě někdo další, paní Rutford Bronx. Ráda bych vás požádala, abyste omezili své vystoupení na tři minuty zhruba. Paní Zipol, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, vstoupila do toho s otázkou, na kterou se eh, ptal pan Alvaro. A sice, pan eh, parlament, parlament bude informován radou ohledně stavu dohody SWIFT, ale já jsem to pochopila také tak, že komise bude radě doporučovat, co udělat. A já se tedy ptám, může nás rada informovat a, a požadovat dohodu, požadovat eh, souhlas, anebo potřebujeme k tomu komisi. A může to udělat stará komise, z úřadující komise, nebo to bude muset udělat až nová komise. Mohli byste tenhle mechanismus přesně vysvětlit? A dnes eh, ráno už jsme z náznaky hovořili o dohodě o SWIFTu a já nechci znovu eh, se pouštět do obsahu, SWIFTu, ale vyjádřili jsme eh, pochyby ohledně toho, že parlament ve stávajícím řízení může říci ano nebo ne. A, a dokonce tady padnul ehm, pojem gilotina. Pro parlament je to velice eh, neútěšná situace. Nicméně tomu jsme se mohli bývali vyhnout. Už delší dobu víme, že Lisabonská smlouva vstoupí tento měsíc dobu v, eh, v platnost, čili s trochu dobré vůle a to říkám zcela jasně eh, a vědomně, protože vždycky eh, se hovoří o důvěře a spolupráci na všech gremích, takže s trochu dobré vůle eh, parlament mohl být zahrnut trochu intenzivněji za poslední měsíc a mohli jsme se vůbec vyhnout taky tomu, aby ta dohoda byla podepsána několik hodin před vstupem Lisabonu v platnost teď jako parlament už nemáme možnost říkat jenom ano nebo ne, ale ve skutečnosti bychom mohli klást podrobné otázky. A to bych chtěla jasně říci. V minulosti eh, se hovořilo vždycky o eh, tajemném, tedy o utajeném vyjednávání a je to jenom tak jako útržkovitě. A my si to musíme jasně eh, tentokrát vyříkat, Myslím si, že by bylo dobré, kdybychom se posunuli už dále a kdyby do budoucna ta spolupráce fungovala jinak. Děkuji, paní Zipol, paní Henis. Um, yeah, um... Děkuji vám. Týká se to postupů našeho souhlasu, ale spíš souhlasu se SWIFTem. Byla bych velmi ráda, kdyby se hovořilo například o reciprocitě, protože se snažím pochopit princip reciprocity, ale tak, jak se tady předpokládá, když si čte člověk přijatý radou, tak vidím, že eh, dáváme orgánům Spojených států přístup k datům, eh, zavazujeme se spolupracovat a poskytovat informace ale co budeme mít eh, my od nich? Na základě eh, původní eh, diskuse nemáme vlastní TFTP a já, pokud bychom měli vlastní TFTP, pokud nemáme vlastní TFTP, pro mě neexistuje princip reciprocity. A byla bych, eh, myslím si, že by se rada tím měla zabývat a měla by z toho mít obavy. A měla by se zabývat reciprocitou, která zde opravdu není. A pokud jde o roli kompetentních nebo příslušných úřadů, tak eh, my jsme to vyjádřili eh, obsáhle v našem usnesení ze září co to přesně je ten příslušný úřad. Je to soud, je to něco jiného, možná to je hloupá otázka, ale v návrhu dohod se říká, že pokud poskytovatel není schopen identifikovat ty údaje z technických důvodů, tak eh, všechny relevantní údaje budou předány unblock příslušnému úřadu. Můžete mi to objasnit? Děkuji. Nyní pan Busutil. Děkuji vám, paní předsedkyně. V první řadě bych rád odkázal na konstatování předsednictví v eh, kde oceňuje spolupráci s parlamentem. Každopádně já neocenuji plně ten fakt, jak předsednictví se e, touto věcí zabývalo s odkazem na e, e rozhodnutí přijaté v, v pondělí 26 listopadu eh, parlament explicitně žádal předsednictví, aby eh, stáhnul eh, toto téma z pořadu jednání Rady ministrů tento týden. A my teď víme, vidí, eh, nebo slyšíme jako novou věc, že eh, tato smlouva eh, vstupuje v platnost a že my jsme chtěli pozitivní odpověď pouze pokud vstup nové smlouvy v platnost způsobí určité právní rozdíly. A pan Busek dostal o dva dny později vlastně odpověď, které, ve které se zamítal jeho požadavek. Takže bych rád, aby rada objasnila své stanovisko v tomto smyslu. A myslím si, že tato záležitost by měla eh, být přesunuta na vyšší úroveň než je výbor, protože to je interinstitucionální záležitost. A předseda eh, naší instituce žádal o věc, která byla radou odmítnuta v den, kdy se předpokládalo, že nová smlouva vstoupí v platnost a prakticky jenom pár hodin předtím, než nová smlouva vstoupila v platnost, rada parlament zcela ignorovala a nyní nám říká, tady to máte a berte to, nebo to nechte být. Eh, co očekávají, že eh, se to mm, bude eh, má, chce podepi, pokud se to chce podepsat a má to dále jít Eh, jít dobře, tak eh, parlament by to měl jen tak schválit, ale parlament se k tomu opravdu vyjádří závažně, protože eh, od, když odhledneme od obsahu Eh, tak zde jsou věci, které jsou velmi znepokojivé, pokud jde mezi institucionální eh, spolupráci. Takže já se chci zmínit krátce i eh, o obsahu a zde bych se obrátil znovu na právní služby. Zástupce zde ještě stále je, děkuji. Takže v první řadě, pokud jde o obsah dohody, samozřejmě potřebuji trochu eh, vyjasnit, eh, do jaké míry Evropský parlament to, co vyjádří, eh, do jaké míry to, co vyjádří Evropský parlament, bude za to v úvahu. Dřív, než přejdeme k tomu, zda parlament řekne eh, výsledné ano, ne. Tak každopádně toto jsou věci, kterými bychom se také měli zabývat. A konkrétně otázka na právní služby. Co se stane, pokud řekneme ne? Jaké budou důsledky, pokud jde o prozatímní uplatnění této dohody, prozatímní provádění této dohody a samozřejmě, jaký to bude mít dopad na občany, pokud eh, bude pouze prozatímně prováděna ta dohoda. To jsou eh, konkrétní věci v případě, že řekneme definitivně například ne, protože my musíme posuzovat dopady každého pravděpodobného rozhodnutí. A například eh, belgická dohoda se bude nějakým způsobem eh, eh, provádět a bude to mít vliv na ostatní občany v rámci SWIFTu. A chtěl bych také vědět, že v případě, že nebude žádná dohoda, ani prozatímní dohoda, tak jakou úroveň ochrany budou mít občané v tomto konkrétním případě transakcí SWIFT. Děkuji. Pane Bosu, tedy v podstatě říkáte, že my jako instituce někdy fungujeme jako gilotina a e, pokud to tak je, tak bychom neměli mít obavy s odpovědí. Pan Albrecht, prosím, musím, abych to řekl hezky. Vůbec mě netěší způsob spolupráce s eh, radou, pokud jde o SWIFT. Mě eh, naštvalo, co se stalo pondělí i v jiných oblastech, například Europol, protože parlament rozhodl více než 90%, rozhodly eh, různé politické skupiny a to vůbec nebylo vzato v úvahu a stalo se to opravdu v, v, v, v časovém rozmezí několika hodin se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, takže parlament nebyl vzat v úvahu. A když hovoříme o vzájemné důvěře, pokud jde o důvěrnost informací, mám pocit, že není důvěra v práci parlamentu a dále transparentnost. Tam my nemůžeme mít taky žádnou důvěru v radu ani v projednávání nebo ve vyjednávání dohod ze strany komise. Pro nás je to velký problém, protože musíme eh, důvěru budovat a potřebujeme vytvořit nějaký postup, který bude přijatelný. My jako parlament musíme mít mandát, v rámci kterého budeme pracovat. A když se podíváme na akta, tak mohu říci, že takto demokracie nefunguje, protože to je tak strašně utajená demokracie nebo utajená legislativa, že my prostě víme, že existuje něco jako akta a e, komise říká, budeme o tom hovořit. Já myslím, že bychom měli se této spolupráce plně e, účastnit. A pokud jde o SWIFT, tak tady je několik e, částí té, té, toho dokumentu. Jsou zde určité přílohy, evropská dat, evropské údaje, velké částky peněz eh, a tak dále. Je tu několik věcí v tom nařízení a parlament podle mého názoru ho musí odmítnout. Děkuji vám, pan Bronc, prosím. Já se nechci moc vracet k té předchozí eh, diskusi, a k tomu, co se zmiňovala komise e, a předsednictví. Myslím si, že bychom měli nějak dohodnout e, e, ten návrh o lepší dohodě, o transparentnosti a důvěře. Myslím, že to je návrh naivního nováčka. Já si myslím, že bychom měli být pragmatičtější a zaručit, že co je důvěrné, zůstane důvěrné. To by bylo nejrozumější a parlament by věděl aspoň o co jde. A další věc, paní předsedkyně, vy jste se sama už ptala právních slu, právní služby eh, na to, jaká bude třeba budoucnost eh, výjimek eh, Dánska Eh, Velké Británie a České republiky z listiny základních práv. Eh, myslím, že k tomu bychom se teď mohli vyjádřit a říkám si, zda zástupce komise a švédského předsednictví by nám to mohli objasnit. Teď je příležitost. Děkuji vám. Paní Verže. No, eh, děkuji vám, paní předsedkyně v úvodu mám jednu procedurální otázku. Lisabonská smlouva vstoupila v platnost a my jsme, nás je v parlamentu víc, kteří jsme bojovali za Lisabonskou smlouvu. Chtěla bych však vědět, jak dlouho se budeme chovat takto triumfálně. Myslím si, že jen eh, málo občanů Evropského parlamentu i národních parlamentů eh, odmítlo Lisabonskou smlouvu, ale mezi občany to tak neplatí. A myslím si, že ten triumfalismus je kontraproduktivní vzhledem k tomu, co obhajujeme. Já jsem ve Francii působila ve státní správě a myslím, že mnozí se k té smlouvě vůbec nevyjadřují, rozhodně si negratulují nebo třeba nejsou spokojeni s určitým stanoviskem. V mojí politické skupině ale jsme trochu unavení z tohoto triumfalismu a ptám se, dokdy si budeme pořád jenom k něčemu gratulovat. A další věc, mnozí jste dělali kampaň pro Lisabon, především protože to posiluje kompetence parlamentu. K tomu si gratuluji i já a jsem s tím spokojená, ale myslím si, že způsob, jak se věci vyvíjejí, není dobrou předzvěstí do budoucna. Jsem přesvědčená demokratka a myslím si, že tato tříhlavá tento tříhlavý subjekt, pokud mi dovolíte se takto vyjádřit, by měl být čím dál tím demokratičtější a znovu chceme, aby evropští občané měli důvěru v evropské instituce. A konkrétně pokud jde o SWIFT, myslím si, že hlavní důvody, proč parlament žádal odpovědi a informace, eh, spočívají právě v ochraně informací o občanech. A naše připomínky se týkají především nerovnováhy možnosti odvolání se u občanů podle odvolání se eh, pro občany, pokud jsme v Evropě nebo pokud jsme ve Spojených státě. Já nezdílím názor kolegyně, že bychom chtěli TFTP evropské, protože si myslím, že TFTP dostatečně nechrání práva občanů. Měli bychom jít cestou bezpečnosti na jedné straně a zabezpečení práv občanů na druhé straně. A to se nám ještě nepodařilo. Takže sdílím stanovisko pana Busutila a dalších kolegů a lituji, jakým způsobem v pondělí rada jednala, pokud jde o smlouvu SWIFT nebo o Europolu. My jsme žádali o určitý signál. A rada Eh, to opomenula. Toho velmi lituji. A pokud jde o důvěrnost, čím víc chceme uchovávat určité věci v tajnosti, tím více si klademe otázku, co to vlastně chceme schovávat a vytváříme tím eh, živnou půdu pro teorie komplotů, pro různé hypotézy a tak dále. A myslím si, že Rada a parlament by neměli spolupracovat na tomto základě. Děkuji, paní Beržár. Já si myslím, že opravdu není důvod k nějakému triumfalismu v této místnosti, nicméně asi všichni se shodneme na tom, že je to důvod pro eh, na určitou radost eh, ze zvýšení transparentnosti a eh, kontroly pro občany, že Lisabonská smlouva vstoupila v platnost. Myslím si, že posledních několik měsíců ukázalo, jak nezbytné je přestoupit na vyšší úroveň. Myslím si, že všichni to vítáme a vy také jistě, pan Voice. Děkuji. Já vidím, že eh, oba dva zástupci eh, dalších evropských eh, institucí nejsou v triumfální náladě, ale tak trochu potlačení, abych tak řekl najednou, že 30. nevěděli, že 1. vstupuje Lisabonská smlouva. Tak teď už je eh, fajn, že vědí, že dneska je druhý den eh, Lisabonské smlouvy. A eh, najednou vy jste až eh, do konci, eh, pro vás bylo překvapivé, že eh, Lisabonská smlouva vstoupí v platnost, protože Čechy podepsali až na poslední chvíli, takže nakonec jste podepsali něco, co by si bývalo zasloužilo jiné projednání. Nicméně Teď už je vhodné, že už máme i jinou věcnou situaci. Doufám, že to možná není až tak příliš pozdě vůbec pozdě. A, a já si myslím, že bychom neměli zapomínat na aktuální věci. Jedna z nich by se nás mohla týkat v parlamentu a sice uh, při příštím vyjednávání uh, o rozpočtu byste si měli vzpomenout, že jsou i jiné evropské instituce, kdybychom to náhodou zapomněli my. Potom eh, je tady ještě i jedna další věc pro meziinstitucionální dohodu, a sice vzájemná informační povinnost o aktuálním dění uvnitř Evropské unie nezávisle na eh, těch emocionálních a institucionálních otázkách bych eh, zmínil eh, ten jedny, jednu obsahovou věc. To rozhodnutí ohledně toho, jestli být pro tu dohodu nebo proti té dohodě, se nebude, nebo nebude ovlivněno těmi institucionálními poměry. Ten postup je jedna věc, ale otázkou je eh, důsledek, co eh, se stane tedy, když to odmítneme dostaneme občany do eh, nějaké situace, která je ještě horší než ta, kterou máme teď, kterou teď tak nezbytně neznáme. Otázkou je, jak by to pokračovalo, kdybychom tohleto odmítnuli. Jaká by byla právní situace, zejména s ohledem na občany. Další otázky jsou, jestli v daném případě v Evropě eh, budeme eh, chtít vytvořit určitý takový program FTP, nebo ty poznatky, které z toho budeme mít, nepovažujeme za tak důležité, abychom se tím vůbec zabývali. A potom je tady také otázka toho, jak se zjistí, že ty poznatky, které americké úřady získávají o bezpečnostě podstatních věcech, eh, byly náležitým způsobem eh, sděleny nám, tak abychom my na to mohli reagovat. Děkuji. Děkuji, pane Fosy. A já si myslím, že pokud ta dohoda o SWIFTu bude odmítnuta, nebude žádný právní základ pro eh, transfer dat. Pane Tavaresi, takže nebude žádný problém. Já bych rád eh, eh, řekl něco procedurálního, z čehož vyplývá obsah, z čehož vyplývá politická záležitost. Už nějakých deset měsíců o tom slyšíme a zdá se mi, že to je jedna z nejsilnějších věcí eh, rady a parlamentu. Po devěti, po devíti měsících začneme znovu. Co se stane s údaji, které budou sebrány během devíti měsíců? Protože dohoda říká, že ty údaje by měly být uloženy po e, pět let e, zašifrované a anonymizované, pokud budou údaje, ty údaje potřebovat e, úřady po nějakém teroristickém útoku například. Takže údaje sebrané během těch devíti měsíců budou se uchovávat pět let, takže je tady riziko, že eh, ty údaje budou eh, ještě eh, k dispozici, až nastoupí administrativa Sara, Sary Pejlinové třeba? Ono je levnější nechat si všechny data uložené, uložená a nevymazávat je, anebo je jenom nějak třídit, samozřejmě pro úřady. Takže to je procedurální otázka. A z té vyplývá eh, obsahová otázka. Jestli jsme připraveni nechat těm úřadům ta data tak dlouho, pět let. A potom praktická věc. Nezačneme znovu, jakmile ta dohoda bude platit 9 měsíců nebo rok. Nebo nějak tak. Protože jestli se budou mít určité postupy, které už budou zavedené, ty postupy se budou snadněji eh, zachovávat. Potom samozřejmě tady budeme mít dohodu, která bude základem nové dohody a s americkou administrativou a budeme vyjednávat na základě už dnes vyjednaného. Takže i když jsem optimista, tak nevidím, Eh, jak bychom se mohli dohodnout, když se budeme vyjedná, vyjednávat o něčem novém na základě toho starého, eh, o něčem úplně novém. A tam nejde o to, že eh, parlament nevaroval další straně na naší straně. O tom, že chce, aby ta vyjednávání se vedla v Lisabonském duchu, i když Lisabon zatím neplatí. my jsme už dlouho varovali, takže by nás teď nemělo překvapovat, že parlament má gilotinu a rozhodne se ji použít nejenom mm, eh, v praktických eh, otázkách, ale i v institucionálních a procedurálních otázkách. To se ostatně čeká. Janin hovoří o eh, reciprocitě. Od Spojených států to také čekáme. Když vyjednáváme dohodu se Spojenými státy, vždycky víme, Eh, že je tam eh, riziko, že ji zamítne kongres. A všichni to mají na paměti, když vyjednávají se Spojenými státy. Takže možná, že by bylo eh, na čase tohle mít na paměti, když se vyjednává s Evropany. Dobrá. I když hovoříme tady hodně o gilotinách, tak už jsme v Evropské unii zrušili trest smrti, takže věřím, že to komisi i radu ho celá uklidní pan Alvaro, paní Zipo. Ale už teď máme spoždění, což zase není tak špatné, protože je to důležitá debata, ale každopádně vás prosím, abyste se omezili na otázku. Ne prohlášení. Jenom minutová otázka. Tak, moje minuta běží. A nebojte se. Já jsem akorát zapomněl na jednu věc. Kdy dostaneme ten dokument ke schválení? Možná, že je to naivní otázka. Dostaneme ten uh, dokument v úplném znění? Jsou tam nějaké tajné přílohy? O SEPě? Tam, kde se SWIFT jmenuje? Víte, víte, víte, víte jak je to teď tajné. Nicméně obdržíme i ty, které byly prohlášeny za tajné, protože můžeme rozhodovat jenom o celém balíčku, ne o nějakého části. Tak na to můžete potom odpovědět. Paní Zipol. Děkuji. Jenom eh, krátká eh, připomínka eh, k mé otázce, která nastane. Je zřejmé, že eh, v tématu SWIFTu i v jiných tématech eh, hovoříme o bezpečnosti versus svobodě občanů. Vždycky máme. Mm, já vás poprosím jenom o otázku. A teď se dostávám k otázce. Pořád se debatuje o tom, co se stane, když parlament řekne ne. Eh, zkoumala někdy právní služba nebo komise, do jaké míry cíl boje s terorismem eh, je nějakým způsobem ovlivněn eh, a zajištěn jinými dohodami o právní pomoci a dalších věcech? Existují nějaké důklady o tom, že ty dohody, eh, které Spojené státy 8 let provádějí, jsou opravdu efektivní a nenahraditelné. Dobrá, děkuji vám, vážení kolegové, za tu spoustu otázek a připomínek. Máme nějaké dobrovolníky, kteří by chtěli eh, začít s odpovědí? Pan Henninger. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Takže znovu tady máme celou eh, řadu relevantních otázek a já se pokusím eh, jich eh, co nejvíce zodpovědět. Věřím, že komise určitě vstoupí tam, kde já bych do toho třeba rád taky vstoupil. Nedošlo by k žádnému eh, rozdílu ve vlivu parlamentu, kdyby ta doha byla, dohoda byla podepsána 30. Eh, listopadu nebo 1. Eh, prosince nebo tak. V každém případě parlament bude souhlasit, bude dávat souhlas, bude říkat ano nebo ne. A v tomto ohledu všechny ty dopisy, které byly zaslány, a tady hovořím zejména o eh, tom eh, dopise, který eh, zaslal předseda Buze k našemu premiérovi a odpovědi švédského předsednictví. Já si myslím, že to, co jsem právě říkal o právní situaci, bylo v tom dopise jasně stanoveno. Takže alespoň eh, pokud jde o eh, předsednictví, eh, parlament nebyl připraven o žádná práva, tak jak bylo uvedeno v tom Buskově dopise. A je také zřejmé, že v dlouhodobé dohodě, i v dlouhodobé dohodě parlament bude, nebo podle dlouhodobé dohody parlament dává svůj souhlas. Ten dopis od našeho premiéra, to znamená od předsednictví parlamentu, také mimo jiné naznačuje hodnotu a důležitost programu těchto hodnot a těch hodnot pro parlament. A pro druhou stranu. Mandát byl přijat radou jednohlasně a ta dohoda byla přijata jednohlasně také radou. A jak asi víte, nyní máme už jiný rozhodovací eh, režim v rámci Lisabonské smlouvy. Já bych vám do toho skočila. Jednomyslně znamená to eh, ty čtyři členské státy, které se zdržely? Ano. Jednohlasnost technicky po právní stránce znamená, že jsou to, eh, že jsou to všichni, kdo se eh, vyslovili pro, anebo se zdrželi, se počítají do jednohlasného rozhodnutí, když nebylo nic jiného. Eh, TFTP eh, už platí od roku 2001. Možná se budu opakovat, eh, už jsem to možná řekl dříve tady na výboru, nebo jednotlivým členům, ale ten program běží od roku 2001. Nedochází k žádné změně rozsahu v této dohodě. Nejedná se o více údajů nebo o jiné údaje. Vím, že zde eh, byly zmíněny údaje SEPA. Ty nikdy neby, nebyly vyžádány, nikdy nebyly zaslány, nikdy nebyly použity a také jsou eh, vyloučeny z této překlenovací dohody. Potom eh, já nejsem odborník na bankovní transakce, hovořilo se tady o sděleních FIN. To bylo vždycky eh, v rámci eh, rozsahu té dohody, je to v rámci rozsahu té stávající dohody a bude to eh, v rozsahu i do budoucna. Pokud je o ochranu osobních údajů, tak dochází ke zlepšení ochrany osobních údajů pokud jde o pojistky, pokud jde o opravné prostředky a také pokud jde o reciprocitu. Takže možná, že švédské předsednictví mohlo vyjednávat lépe, možná, že bychom eh, bývali nedostali tolik reciprocity nebo tolik eh, pojistek. Já bych tady chtěl být eh, skromný. Nicméně myslím si, že došlo tady k určitému zlepšení oproti té předchozí situaci. A proto souhlasím s těmi, kteří říkají, že tato dohoda zlepšuje situaci pro evropské občany, což byl vždycky naším cílem. A potom, pokud jde o uh, takovou TFTP pro EU, komise uh, říká, že to uh, není nic okamžitého, něco by okamžitě mělo nastat. Nicméně já jsem slyšel oficiální hlasy z parlamentu, které říkali, že taková TFTP pro EU by byla dobrá. A co je pro odcházející předsednictví, je to pro nás zajímavý námět, kterým se jistě bude zabývat komise parlament i rada. Pokud jde o e, důvěru a důvěrnost. A to samozřejmě, a to akorát zopakuju to, co už zde bylo uvedeno. Důvěrné dokumenty budou sdíleny s parlamentem. A tady se samozřejmě dostáváme k otázkám důvěry. U otázky akt pan Alvaro říkal, že tenhle text zatím nikdo neviděl. Někdo říkal, že zatím nejsem schopen zareagovat na ta akta. To vyjednávání o otázce akta možná bylo upřímnější a kdyby, kdyby, kdyby jejich dokumenty eh, neunikly, ale jak víte, naše dokumenty unikly. To je bohužel nešťastné, ale je to tak. Takže tak u toho, u toho prostě zůstanu. No. Potom je tady otázka Europolu. Pan Albrecht, jak u SWIFTu, tak u Europolu řekl, že je správné, že rada přijala rozhodnutí o provedení, a pokud můžu se tedy stručně eh, dotknout Europolu, paní předsedkyně, tam je pravda, že ta implementační eh, rozhodnutí byla eh, přijata na radě. A to bylo nezbytné opatření proto, aby nová agentura Evropská Europol fungovala dobře od 1. ledna. Bez těch rozhodnutí přijatých by došlo k zásadním deficitům ve fungování Europolu eh, od 1. ledna. A my jako předsednictví to chápeme tak, že ze strany eh, Rady a členských států eh, bylo stanovisko, že ta agentura je velice důležitá, i fungování je důležité a proto jsme se rozhodli o tom takhle rozhodnout. Vzhledem k tomu, že Europol je orgánem EU, tak role parlamentu je hodně odlišná od toho, co bylo předtím. Europol eh, upravený umluvou má tedy v sobě, nebo má na sobě jiný vliv členských států. Já vím, paní předsedkyně, že jsem asi neodpověděl úplně na všechny ty otázky, ale věřím, že Jonathan Ford bude schopen odpovědět dobře na všechny. Dobrá, děkuji vám a děkuji vám i za úplnou odpověď eh, k Europolu. Všichni se shodneme na tom, že jsou to velice důležité otázky, také se to týká Evropského parlamentu, ať už formálně nebo neformálně. Ale to se všechno v blízké budoucnosti změní. Pan Fol, prosím. Děkuji. Možná než odpovím na tuto otázku, tak by se měl vrátit trochu do historie této záležitosti, protože někteří z nás možná zapomněli, jak jsme se dobrali eh, do stávající situace. Tyto věci fungovaly v tajnosti po léta. Já si nejsem jistý, jestli si to všichni uvědomují. Všechno to bylo v tajnosti, aniž by tam byla ochrana dat. Kromě dohody mezi ministrem financí eh, USA a SWIFTem. Potom se k tomu vyslovily belgické úřady na ochranu dat a začala situaci řešit Evropská komise. Nyní na základě mandátu a také usnesení ze 17. září jsme dospěli k závěru, že i když předsednictví uznává určité nedokonalé prvky a bez pochyby ty výsledky mohly být trochu jiné, jsme v podstatě zajistili dohodu, kterou jsme předložili radě a požádali je, aby souhlasila s tím, že parlament bude dávat souhlas. Říkám si, jestli to bylo vůbec k něčemu dobré. Celá řada lidí se určitě na to ptá. Jos Brugier udělal velice podrobnou analýzu toho, co se stalo. Pokud chcete, tak za zavřenými dveřmi můžete hovořit s odborníky na boj proti terorismu z našich jednotlivých států. Všechny členské státy mají takovouto agenturu a v podstatě ty zajišťují naši bezpečnost, bezpečnost našich voličů a ta vede bezpečnosti, kterou zajišťuje TFTP. Čili to byl ten moment, ze kterého se vše začalo odvíjet. Nikdy jsme neříkali, že musíme mít dohodu do konce tohoto roku, protože SWIFT se rozhodl relokovat svá data. Nikdo se tím nezabýval, v den, kdy smlouva vyšla v platnost. Bylo jasné z dohody 17. září, že jste pochopili tuto situaci, že by to mělo vstoupit v platnost během 12 měsíců a tak to bude. Vlastně tady bude jenom ta doba kratší o tři měsíce. Ta dohoda bude platná pouze 9 měsíců. Čili prosím vás, nemyslete si, že někdo záměrně nebo z nedbalosti eh, chce obcházet Evropský parlament, naopak chceme být maximálně transparentní. Za druhé, co se stane, když eh, neposkytnete souhlas, tak uvidíme. Pochopitelně potom dohoda nebude uplatňována a kdo na to doplatí, já si myslím, eh, bude to hlavně bezpečnost občanů Evropské unie a také ochrana dat, protože si myslím, že američané stále najdou cesty, jak získat informace o evropských občanech, ať už dohoda bude nebo ne. Ale jak dlouho to bude trvat, nevím, protože by měla být uzavřena záhy. Další dohoda, nevím, jestli bude lepší nebo horší, bude to odpovědnost komise. A tím nechci říci, že jsme lepší než švédské předsednictví, ale možná můj následovník bude lepší než já. A budeme mít, alespoň doufám, novou dohodu opět se souhlasem Evropského parlamentu. Ale předsednictví má pravdu, ať už tady máme gilotinu nebo ne, opět, aniž bychom chtěli hovořit o těch nejsložitějších právních opatřeních, která budou fungovat, je to úloha Evropského parlamentu. Úloha parlamentu v rámci mezinárodních dohod je taková, že buď dá souhlas, nebo ne. Je to trochu binární, protože parlament nedohoduje tyto smlouvy, ale nakonec řeknete ano nebo ne. Čili tím máte velký vliv, máte právo na veškeré informace v rámci celého postupu a nakonec budeme mít eh, dohody, o kterých jsme se bavili a budou tady i budoucí dohody, kterým dáte zelenou nebo ne. Čili je to velká pravomoc a velká odpovědnost. Dále reciprocita. Měli bychom jednat rychle. Nemáme TFTP v našich členských státech a pokud vím, tak nikdo není ochoten investovat ohromné částky do vytvoření něčeho takového. Takže Evropská komise zda navrhne, aby vznikla TFTP, nevím. Nová komise, nový komisař, nevím, ale já o tom pochybuji. Já myslím, že se nedostaneme k těmto otázkám ani v Radě, ani v Evropském parlamentu, protože je to nesmírně drahý systém. Znamená to, že používáme americký systém? Ano, do určité míry ano. Naše tajné služby, vaše tajné služby mají informace od Spojených států amerických, které mimo jiné vycházejí z analýzy dat SWIFTA, SWIFTu a řeknou vám, zda tyto informace jsou nebo nejsou užitečné, když chceme bojovat proti terorismu. Takže reciprocita je trochu asymetrická, protože podobně jako PNR. Nemáme systém PNR, chceme navrhnout tento systém, ale nepostupujeme velice rychle. Zatím tento systém nemáme. Američané tento systém o osobních údajích mají a poskytují tyto informace nám, což je omezená míra reciprocity a opět je v souladu s mandátem, který nám dala Rada. Byl jsem požádán, abych vysvětlil opatření, které se týká poskytování dat ve velkém. Já vím, že je to kontroverzní, do jisté míry musíme chápat, jak ten systém funguje. SWIFT neví osobní data nebo nezná osobní data lidí, kteří eh, zajišťují určitou transakci. A v první fázi to neví ani ministerstvo financí USA v rámci té FTP, protože zde máme systém osobních údajů, které byly použity v rámci tohoto systému. Takže ve Spojených státech amerických chtějí, abychom dodávali informace v určitých dávkách a potom v rámci vyšetřování analyzují tento blok dat a hledají konkrétní podrobnosti, které mohou znamenat skutečně osobní data daných osob, ale týká se to pouze osobních dat konkrétních osob, eh, které jsou předmětem šetření. Ale dostanou takzvaný zmrazený blok informací a potom konkrétní podrobnosti se na ně podívají podrobně, záleží na nich. Takže ta čísla, eh, ta data, která poskytujeme, jsou čísla, ale nelze z toho vyčíst osobní údaje. Je to trochu ironické, protože právě kvůli oso- ochraně osobních dat ten systém funguje takovýmto stylem. Poskytneme dokumenty Evropskému parlamentu v rámci budoucích vyjednávání? Ano, poskytneme opět. Není to na mě, je to mezi institucionální záležitost na nejvyšší úrovni. Jak to všechno bude konkrétně probíhat, to musíme ještě vymyslet. Pochopitelně v případě souhlasu obdržíte veškeré dokumenty, které budete potřebovat, abyste tento souhlas mohli vyslovit. Dále, konkrétní otázka, co se stane s informacemi, které jsou již poskytnuty, pokud bude dohoda pozdržená nebo uzavřena. To je v článku 14. V případě pozastavení nebo ukončení této dohody, tak tyto data budou zpracována v souladu s touto dohodou. To znamená, opatření o ochraně dat, které bude dále aplikováno, i když tato dohoda z nejrůznějších důvodů nebude uplatněna. Čili takovéto informace, které máme k dispozici my nebo americká strana, včetně, včetně vymazání, bude předmětem uplatnění tohoto opatření. Na závěr souhlasím, co říkala kolegyně, neexistuje žádný obchod mezi občanskými svobodami a bezpečností. Tak eh, to zcela jistě nevidíme. Tady teď hovořím za komisi a můj následovník, který bude odpovědný za tuto oblast. Já vím, že se hovoří o tom, že se to vzájemně eh, musí nějak vyrovnat, ale nemůžete prostě eh, kupčit s lidskými a občanskými právy, ale musíte naplnit požadavky obou politik. Jednak musíte zajistit náležitou bezpečnost a musíte to dělat eh, v souladu s naplňováním lidských práv. A pochopitelně se můžete podívat na jednotlivé dohody, ke kterým dáte dohodu, zda jsme to tak učinili nebo ne, můžete to udělat i tak vůči radě. A musí to být v plném souladu s tím, co jsem právě teď říkal. Funguje to nebo ne? nevím. Chtěl bych vás požádat, abyste se podívali na práci soudce Bruga, abyste viděli, co se udělalo v této oblasti. Bylo jasně stanoveno, že to je užitečné, protože jinak bychom promarnili spoustu politického rozhodování energie v této oblasti a myslím si, že tolik času nemáme. Jsou tady další dvě otázky. Jednu má pan Busutil, který, eh, která se týká dohody s Belgií a další otázka byla moje. A to je otázka podle mého názoru na komisi. Zda Evropský parlament bude od této chvíle informován o vyjednávání v případě akta a další poznámka, pokud dohoda SWIFT bude zamítnuta, tak to neznamená, že USA nebo žádné jiné národy nemají už žádný přístup k, e, k datům, ale bude to obtížnější. Nebude to tak snadné jako předtím. Neznamená to, že nebude existovat vůbec nic, ale je to spíše otázka daného přístupu. Co se týče akta, nemám k dispozici podrobné informace a tady můj milý kolega, asistent mi to řekne. Není to moje generální ředitelství. Bylo mi sděleno, že po ukončení této dohody budete plně informováni o akta a myslím si, že kolegové z generálního ředitelství zcela jistě se vrátí k vaší otázce pardon, je to generální ředitelství obchod. Omlouvám se, neočekával jsem tento dotaz. Co se týče Belgie, chcete, abych řekl něco o Belgii? Takže, kompetentní úřad je soudní systém v Belgii, který bude mít možnost spolupracovat eh, se soudními orgány Spojených států amerických a bude to muset řešit. Pochopitelně musí pečlivě vážit slova, jak je asi dobře známo, proč Belgie, protože SWIFT je umístěn na území Belgie, ale databáze, která obsahuje transakce SWIFTu, což by bylo předmětem daných transferů, ta je v jiném členském státě. A tento členský stát, i když asi víte, o který členský stát se jedná, říká, že by nemělo být sděleno jméno tohoto státu. Je to však krásná země a existuje určitá dohoda uzavřená mezi těmito dvěma zeměmi, takže data, která budou vyžádána belgickým soudem podle vzájemného právního systému z USA, budou k tomuto účelu v Belgii. Ano, tento členský stát, který nemá být eh, zmíněn, zná velice dobře, stejně tak paní Hennes. Dále otázky eh, národních parlamentů by měly být eh, předloženy národním ministrům, které se týkají tohoto problému, tak eh, vlastně ministr odmítl se k tomu vyjádřit, ale je tady špatná komunikace, takže se na ně opět obrátíme. Máme velký sklus, takže bych požádala zástupce správní služby, aby se velice stručně vyjádřili ke zbývajícím otázkám. Prosím. Um, in particular the statement Především k tomu, co říkal pan Busutil a jeho protestu, tak je to pochopitelné, protože 30. listopadu ta dohoda nebyla Eh, podepsána. Parlament eh, byl a je teď nyní v úplně jiné situaci a více se zapojí do jednání v tom smyslu, že bude eh, o, informován o jednání, až skončí toto jednání. A nakonec mi dovolte jednu otázku na kolegu z komise, pana Jonathana Foula. Já jsem zcela nepochopil, co se stane, Eh, když se SWIFTem a zda SWIFT bere v úvahu eh, vstup Lisabonské smlouvy v platnost, protože dohoda o SWIFTu eh, byla podepsána 30. listopadu, vstoupí v platnost 1. února 2010 a skonč, bude ukončena 30. listopadu 2010 pokud nebude platit doložka 14. Takže eh, parlament bude požádán radou, aby dal souhlas s touto dohodou, ale jak říkal pan Foul, komise eh, eh, připravuje doporučení jednat o nové dohodě, což vlastně bude dlouhodobá dohoda. Takže nevím, jaká je konkrétní situace s touto dohodou a pro parlament je to také důležité. kni- promiňte ještě. Rád bych požádal o slovo jenom na eh, pár minut, aby Jonathan Fowl odpověděl na další otázku. Především pokud jde o čas. My všichni víme, že Lisabonská smlouva už byla podepsána před dvěma lety, tak nejsem překvapen, že kolega z rady říká, že se bude muset přijmout určitá modalita eh, způsobu, jak rada bude reagovat eh, nebo jak bude žádat souhlas Evropského parlamentu. Eh, každopádně ale vlastně nezačínáme eh, příští týden s výborem 36 a touto modalitou. Podle toho, jak právě připomněl pan Pasos, tak SWIFT vstupuje v platnost v únoru a z právního hlediska nejsou žádné překážky toho, aby se eh, už ta dohoda podepsaná 30. listopadu zaslala Evropskému parlamentu. A musím tedy připomenout, že to je povinnost, že nejde jenom o otázku vzájemné dohody. Článek 200 18 eh, stanoví, že Rada a Evropský parlament v nouzové situaci se mohou dohodnout na určité lhůtě. A já bych rád měl, nebo měl odpověď na to, eh, že vlastně nejsou žádné právní překážky. Už před prvním eh, únorem je možno žádat o souhlas Evropského parlamentu, protože pokud jde o důvěrnost, tak zde to je ošetřeno, protože nemáme jenom rámcovou dohodu s komisí, ale máme také bilaterální intrainstitucionální dohodu s radou týkající se důvěrných eh, tajných až velmi tajných dokumentů. To znamená, že parlament a tento výbor je schopen zacházet nebo nakládat s důvěrnými i velmi tajnými dokumenty. Děkuji vám. E, e, jsme velmi spožděni, e, čili chci dokončit tento bod. Každopádně stojí za to se mu věnovat, protože je důležitý takže SWIFT 1. prosince přišel jako velká, velké překvapení a předpokládám, že tedy Rada i Evropská komise budou odpovědné a že už připravili žádost o vyjádření souhlasu, protože teď právní služba vyjádřila svůj názor na to, vyjádřila, jak to je z právního hlediska. Mohli byste tedy ujistit tento výbor, že ten požadavek přijde co nejdříve. Děkuji vám. Jak jsem už řekl a Jonathan se mnou souhlasil, tak tato záležitost bude odeslána parlamentu co nejdřív, to bude prakticky možné. Příští týden už budeme mít diskusi o modalitě a dále máme postup uzavírání smluv eh, ve smyslu souhlasu vyjádřeného parlamentem. Takže to určitě uděláme brzy. A k té poslední připomínce. Říkal jsem, že předsednictví se eh, velmi snažilo informovat výbor co nejšíře nejenom výbor jako takový, ale i jednotlivé členy tohoto výboru. A musím připomenout pozvání na oběd, které jsme předložili vám i kolegům. My stále ještě tedy chceme využít těch pár zbývajících dnů švédského předsednictví. Já si myslím, že zbytek eh, můžeme vyjádřit, vyjádřit nebo vyřídit písemně, protože to, jak to teď děláme, není příliš uspokojivé, protože eh, nedomníváme se, že teď by ta informovanost byla dostatečná. My chceme mít přístup ke všem dokumentům, o kterých máme spolu rozhodovat. To my v té informaci chceme mít. A eh, toto tedy, eh, my tedy žádáme předsednictví eh, rady, eh, aby tomu takto bylo. Pane Fůle, chcete se k tomu vyjádřit? Ano. V první řadě bych rád, abyste pochopili, že teď to vypadá, že všechno se Eh, všechno eh, dospělo ke šťastnému konci minutu před půlnoci 30. listopadu. fakt je, že máme dohodu s USA. Ta dohoda byl, velmi, to jednání bylo velmi problematické, bylo těžké a text eh, byl předložen v pondělí. Takže my víme, byl podepsán v pondělí, takže my víme, co se bude dít za dva měsíce. A komise věří, nevím zda také rada, ale komise věří, eh, že eh, rada by měla požádat o váš souhlas. A paralelně, jakmile to bude možné, začneme pracovat na nové dohodě protože my jsme váš souhlas nedostali v této uplynulé době, takže musíme pracovat, budeme pracovat paralelně, a, protože musíme. A poskytneme vám informace, které potřebujete, proto, abyste mohli splnit své povinnosti v obou oddělených postupech. Čili budete mít informace k vyjádření souhlasu s tou dohodou podepsanou 30. prosince a zároveň budete informováni o postupu v radě, eh, napřed pokud jde o eh, mandát eh, komise pro nová jednání a komise vás bude plně informovat, tak, jak je to uvedeno v článku 218.10. A jsou způsoby, jak to udělat, abyste byli informováni o mezinárodních jednáních. A teď od vás potřebujeme ještě poslední odpověď, protože říkáte, že připravíte návrh pro radu a tak dále. E, Takže měla jsem pocit, že komise prostě eh, nemůže podniknout žádnou akci do konce prosince. Je to tak? Nemohu dát přesnou odpověď na toto, protože záleží na právním vyjádření. Očekáváme v tomto smyslu in, eh, informace od našich právníků, ale mohu přesně vám říci, že komise teď může být jakýmsi hospodářem nebo správcem. Takže je to záležitost vlastně už pro další komisi, ale to je otázka několika týdnů, alespoň doufám. Já bych řekla, že to je otázka dvou měsíců a Evropský parlament udělá všechno, co bude moci, aby rozhodoval eh, co nejrychleji a doufám, že komise i rada souhlasí s tím, že to je otázka následujících měsíců, eh, všeho toho, co eh, tomu předcházelo a je to věc následující komise Děkuji vám za čas, který jste nám věnovali, takže děkuji panu Henningovi. A kolegové, máme ještě dva body na pořadu jednání. Mohu pan Foul uvede ty body? Takže bod 19 a bod 20, poslední body, které máme na pořadu jednání, ti, kteří to chtějí opustit sál, ať prosím ho opustí. Okay. Uh, first... Takže eh, kolegové, napřed projednáme otázku, protože pan Foul byl požádán, aby odpověděl na naše včerejší otázky týkající se rozpočtu a toho, co je k dispozici pro pracovní skupinu 29 a aby nám také objasnil dopad Lisabonské smlouvy na soudní spolupráci v trestních věcech a na spolupráci policejní velmi stručně k tomu prvnímu bodu k článku 29, o pracovní skupině 29 a směrnici o ochraně údajů a toho, co e, poskytuje nebo zajišťuje článek 29. E, sekretariát to mm, se vyjádřil, že skupina nemá žádný rozpočet a jak všichni víte, komise nemůže určovat rozpočet. A v následujících pár letech dojde k velkému přeskumu eh, zákonů o ochraně údajů a změníme eh, patrně podstatně článek 95 směrnice a třetí pilíř eh, postupně zmizí a budeme moci uvažovat alespoň o tom, že budeme mít eh, jeden nástroj nebo určitou eh, koherentní skupinu nástrojů pro ochranu údajů. A v této smyslu se diskutuje o skupině článku 29 ale chtěl bych říci, že nemáme žádný rozpočet, není žádný poradní výbor, který by eh, nahrazoval evropské, evropský dozor. Eh, komise hraje tuto roli v tomto smyslu, ale nezachází dále. A pokud jde o otázku, o které jsme se zmínil už dříve v úvodu. Až e, do pondělní e, půlnoci byl tedy třetí pilíř, e, který nám vytvořil celou řadu právních nástrojů, které máme. A my budeme sledovat eh, každý jednotlivý nástroj a eh, uvážíme, zda je třeba ho pozměnit nebo nahradit novou směrnicí. A pokud jde o ty věci, které se připravují, tak nyní vlastně jsou mrtvé a musíme uvážit, co udělat eh, s touto eh, novou legislativou, v tomto případě směrnicí. Třetí pilíř, vlastně většina toho pilíře zmizela. Eh, to jsou věci, které jsou velmi relevantní, pokud je o právní definice, protože třetí pilíř podléhá zvláštním pravidlům ve smlouvě týkajícím se Dánska, Spojeného království Eh, a Irska a jsou zde i další ne, eh, brzdné mechanismy. Takže musíme znovu definovat, jaká bude eh, soudní a policejní spolupráce v trestních věcech, když nebude třetí pilíř, protože v tomto případě rozlišení komise bude velmi podstatné. Takže dnes odpoledne eh, dostaneme určité sdělení a budeme, my už dlouhou dobu se připravujeme na vstup Lisabonské smlouvy v platnost a předložíme návrhy jak pozměnit a nebo e, změnit, vytvořit novou legislativu třetího pilíře. Bude to práce pro novou komisi, pro nové komisaře. E, určitě se vyjádří ve slyšení a budete se jich moci na tato témata zeptat. Děkuji. Máme tady ještě nějaké kolegy, kteří by se k tomu chtěli vyslovit? Tak, to bylo velice přesvědčivé tady. A najednou nastal ten klid po té, co vystřelila popravčí četa. Já bych e, k tomu akorát e, řekl něco k odpoře e, k skupině článku 29. My jsme cítili včera potřebu eh, obecné podpory, větší podpory této skupině, protože i když je to skupina poradní, tak myslím, se hrává velice důležitou roli a eh, za nové smlouvy tomu tak bude stále více. A nestačí eh, na to čekat, dokud budeme mít nový rámec na ochranu osobních údajů. aby vlastně jasně říkáte, že ano, nestačí nám rozpočet, je jasný ten, ten problém, jak jde to sekretariát a na to se samozřejmě můžeme eh, otázat eh, nových eh, komisařů nebo kandidátů na komisaře, protože to je vlastně otázka politiky. Jak zorganizovat sekretariát a kam na co dát zdroje. Myslím si, že kandidát taky na komisařku bychom se mohli zeptat, eh, zdali bude ochotná tu pracovní skupinu více podpořit. Dobrá, vážení kolegové, myslím si, že tím eh, jsme došli k závěru našeho jednání pro dnešek, takže bych ráda poděkovala ještě jednou panu Folovi za to, že se na nás udělal čas. A předpokládáme, že nastane eh, jednání eh, koordinátorů eh, v poledne a nyní tedy uzavírám naše jednání. Děkuji.